A teď eh, se dostávám k poslednímu oznámení. Chtěla bych vás informovat, že předseda Tajany společně s předsedou rady zítra podepíše dva akty přijaté v řádném legislativním postupu podle článku 78 parlamentního jednacího řádu a názvy těchto aktů budou zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání. Děkuji moc krát za trpělivost s těmito oznámeními a ještě než se dostaneme k pořadu jednání, tři kolegové žádají o slovo. Pan Frunzulika, vy máte eh, technickou připomínku? Paní předsedkyně, vážení kolegové, 20. listopadu se v Kijevě konalo Fórum národních menšin na Ukrajině, včetně zástupců rumunské, maďarské, polské, slovenské, bulharské, tatarské a židovské menšiny. Diskutovalo se o novém školském zákoně, který zakazuje národnostním menšinám vyučovat eh, děti eh, ve svém jazyce na všech úrovních eh, vzdělání. To je článek 7. A toto fórum narušilo hnutí Svoboda a byla nutná evakuace. A já žádám parlament, aby k tomu zaujal stanovisko, protože jde o důležitou záležitost. a k tomu, že ukrajinské úřady tolerují takovouto situaci. Ukrajina je kandidátskou zemí Evropské unie a proto musí splňovat evropské hodnoty. Musí bránit evropské hodnoty, včetně eh, lidských práv a včetně práv národnostních menšin a jejich právo na vzdělání ve svém eh, mateřském jazyce. Děkuji moc krát. Děkuji, bereme váš příspěvek na vědomí a teď má slovo paní Šujica. Technická připomínka? Já bych chtěla hovořit ve své mateřštině. Já bych eh, chtěla parlamentu oznámit, že chorvatský parlament pozastavil svou práci s tím, že jde Hákský tribunál vynesl velmi důležité rozhodnutí související se šesti osobami. A podle jednoho z obviněných týká se to úmrtí v Hákské nemocnici a musím tedy na tomto místě prohlásit, že je potřeba rozhodnutí Hákského tribunálu, který řeší zločiny z doby války v Bosně a Hercegovině. Objevují se tam také obvinění, neopodstatněné obvinění. Paní Infeld, děkuji. A my si uvědomujeme, že politické rozpravy mohou být velmi žhavé a emocionální, ale mě velmi šokovalo, když jsem viděla zobrazení eh, takzvaného ironického pověšení šesti našich polských kolegů na internetu. Jsem velmi ráda, že předseda Tajany na to okamžitě reagoval, kontaktoval polskou vládu a požádal o zajištění bezpečnosti našich šesti kolegů. A premiérka odsoudila tyto akce. Nicméně jedním dechem také připomněla, ale podívejte se na to, jak se vaši europoslanci chovají a jak urážejí Polsko a její stranický kolega, místo předseda této sněmovny, se vyjádřil eh, ke, na adresu kolegů podobně. I na můj adresu sice existuje svoboda projevu, ale zároveň bych doufala, že se budeme vzájemně respektovat a předseda Tajány eh, bude Eh, polskou vládu eh, pohánět k tomu, aby respektovala nejenom fyzickou integritu kolegů, ale také, aby respektovala svobodu projevu. Thank you very much. Děkuji za toto velice důležité prohlášení. Jak víte, předseda Tajány Eh, podnikne kroky a slovo respekt bychom měli používat častěji. Vážení kolegové, děkuji. Pan Dartmouth. Děkuji vám. Paní předsedkyně, jenom technická poznámka k paní Intfeld. Chci se zeptat, zda je stejně odhodlána hájit svobodu projevu také uvnitř Evropského parlamentu, nejenom mimo něj. Pokud mohu, vážení kolegové, já odpovím na tuto otázku a odpověď zní ano. A nyní budu pokračovat podle pořadu jednání. Závěrečný návrh pořadu jednání. Paní Harms? No. Ne? Paní Harms? Ano, dostaneme se k pořadu jednání. Já jsem jenom chtěla doplnit ke slovům kolegyně z Alde. Pro mě to bylo nesmírně znepokojující, když jsem na sociálních médiích viděla obrázky několika našich polských kolegů, na níž byli tito kolegové pověšení. A to rozhodně není něco, co se dá jen tak zamést pod stůl s vysvětlením, že jde o svobodu projevu. Já to vnímám jako trestný čin. A myslím si, že můžeme respektovat naše kolegy a že můžeme očekávat, aby, že předsednictvo parlamentu, včetně místo předsedy z Polska, že nejenom, že bude, budou omlouvat kolegy za to, co říkají, ale také naopak přijmout kroky proti tomuto jednání. Děkuji, paní Harms. Ano, to je velmi závažná věc bereme na vědomí a plenární zasedání tyto obavy sdílí. Nyní se hlásí stále více zájemců o rozpravu, ale dám slovo panu Krasnodevskému. Tylko, že koledzy nepotřebně se martví. E, Polsk... Milí kolegové, já si myslím, že tady se nemusíme bát, protože polské úřady se tohoto problému zhostily. Děkuji, děkuji, pan Bajtu, prosím, máte slovo. my vyjadřujeme naší solidaritu několika našim kolegům. A já bych poprosil tento parlament, aby také vyjádřil solidaritu dvěma bývalým poslancům Evropského parlamentu, kteří jsou ve vězení ve Španělsku. Já si myslím, že už bychom toho tichého spiklenectví měli nechat a opravdu říct, mluvit o těch věcech tak, jak jsou. Děkuji. Kolegové, já jsem zmínila, že závěrečný pořad jednání byl tedy 15. listopadu konferencí, před, konferencí předsedů schválen, byl také distribuován všem eh, skupinám politickým v Evropském parlamentu a proto tady máme tedy eh, tento současný pořád jedno, jednání, to znamená rozhodnutí o druhém balíčku předpisu o spravedlivém zdanění je odložen eh, a na třetí, jako třetí bod pořadu jednání máme tady pomoc eh, pro Atiku. A eh, tady, co se týče ještě rezervy, tak ta bude součástí hlasování zítra. A co se týče zprávy paní Sako Rafi týkající se eh, vědecké a technologické spolupráce s Libanonem, tak to je také odloženo. A ještě k zítřku chci říci, že výbor Jury přijal tedy podle eh, jednacího řádu návrh paní Ferreiry, takže budeme o tom, paní Ferrari, a budeme tedy o tom jednat. Takže pořad jednání je tedy takový, jaký jste dostali k dispozici a začínáme hned tedy prvním bodem obsahovým a jde o rozpočtový proces na rok 2018. A jako první promluví pan Jean Artui. Možná, že bychom nej